Nyní se dostáváme k pracovnímu programu který byl eh, předložen 16. května na zasedání eh, předsednictva parlamentu a definitivní agenda eh, byla předložena. Dnes nebyla předložena žádná další změna. Na úterý a čtvrtek došlo ke změně na základě dohody politických skupin. zpráva pana Kasaka o makrofinanční pomoci třetím zemím bude převeden z úterý na čtvrtek. Na středu nemáme žádnou změnu. Pokud nemáte žádné námitky z vaší strany, pak eh, program práce pro toto zasedání je tímto přijat. Vážený pane předsedo, já jsem trošku překvapena, pokud jde o priority našeho parlamentu a na program této tohoto týdne. My jsme požadovali, aby zde byla ústní otázka, která by se zabývala eh, mléka, mlékárenským odvětvím. To jsme nedostali na program. Ovšem budeme opět hovořit o homofobii máme zde chartu lidských práv, dále v naší smlouvě samozřejmě rovněž neumožňujeme žádnou diskriminaci. Proto se chci zeptat, pane předsedo, po, proč se nevěnujeme prioritám naší ekonomiky, pokud jde o růz a tak dále a místo zemědělství a této priority si věnujeme homofobii. Paní Luling, vy víte, že pořad jednání o tomto rozhodují předsedové frakcí. Já také těmto pánům řeknu, že mají dát přednost mlékárenství před homofobií a také doufám, že pánové s tím budou souhlasit. Hlásí se ještě někdo další k pořadu jednání? Pan Ody, prosím. Ano, pane předsedo, šéfové vlád, států se sejdou na neformálním jako na neformální radě a já si myslím, že předseda rady by nám měl říci něco, co se dělo na, této, na tomto poli. Já si myslím, že i když to bylo neformálně, takže by měl mít možnost mezi nás přijít. Samozřejmě rád bych se ptal, zda předseda rady byl pozván zdá nám, vysvětlí, co se dělo na této radě, i když ještě jednou zdůrazně víme, že to byla neformální rada. Nyní musím říci, že jste mě, pane Odi, docela dostal. Já se ještě o to, na to budu informovat a zeptám se, pan, proč pan Van Rompuy nepřijede. Ano, vlastně máte pravdu, pan Van Rompuy by nás měl informovat. Já vím, že pan Van Rompuy se brání tomu přijet dříve, protože říká, že nemá co říci, že se nejdříve musí informovat na straně šéfů státu a vlád. Ale pan Odi má plnou pravdu. A já vím, že také stanovisko parlamentu je předneseno panem předsedou, ale bylo by také dobré, kdyby pan Rompuy k nám přijel a informoval se u nás. A bylo by také dobré, kdyby eh, také pan van Rompuy jezdil častěji do parlamentu a hovořil s námi. Ano, já to takto přednesu a také stanovisko parlamentu budu prosazovat až do doby celkového setkání. Tím je stanoven pořad jednání, další připomínky již nejsou a tím pádem jsme u prvního bodu na pořadu jednání a to je zpráva pana Bosotila týkající se hodnotící zprávy o vnitřním trhu. A nyní jako první bude hovořit pan zpravodaj Bosotil. You, Děkuji, pane předsedo. V nedávné době jsme hodně hovořili o růstu, o tom, jak nakopnout evropské ekonomiky, jak je